a to s účinností od 20. července 2009. Dále. Evropská lidová strana a socialisté a demokraté a zelení a skupina konzervativců a reformátorů a skupina Svobodná Evropa demokracie oznamují změny ve složení výborů a delegací. Jména najdete v zápise z tohoto zasedání. Pokud nebudou do konce tohoto zasedání předloženy žádné změny nebo námitky, tyto změny budou považovány za schválené. Ta jména jsou k dispozici, nebudu je proto číst teď. Italské soudní orgány požádali o zrušení parlamentní imunity pana Alberta Fioriho v souvislosti se soudním případem ve Vicenze. Podle článku 6.2 jednacího řádu byla tato záležitost předána výboru pro právní záležitosti. Výbor pro právní záležitosti mě také požádal, abych provedl